Good afternoon. Eh, Dobré odpoledne, kolegové, milí kolegové z výboru Libe a Ekon. Dovolte, abych vás všechny přivítala na společné zasedání výboru Libe a Ekon. Jak asi všichni víte, konference předsedů rozhodla, že budeme dnes diskutovat o dvou agendách. Je to směrnice proti praní peněz a převody peněžních prostředků. A to v souladu s ustanovením pravidla 51. To znamená, že naše dva výbory zde spolupracují podle této procedury a jsem ráda, že zde mohu přivítat spolu předsedající paní Astrid Luling. Dobrý den, děkuji. Já nejsem předsedkyní ani místo předsedkyně Ekonu. Všichni zmizeli někam, takže nejstarší členka <laughs> dojenka tedy a budu mluvit eh, eh, eh, francouzsky, protože je to velice zajímavé téma prevence mm, předcházení zneužití finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu. A také bych chtěla i zde poděkovat spravodajům, tedy spolospravodajům, za to, že připravili zprávy a e, že skutečně nám to umožnilo udělat určitý pokrok a hned dám slovo e, spolu s pravodají Karinšovi. Pět minut. Pět minut. Já myslím, že on mi řekl, že to bude. Ne. On řekl, že chce 47 minut a já jsem řekla 4,7. 4,7 minuty. Eh, děkuji, to je, to je výborné. Milí kolegové, já si nemyslím, že nikdo z nás v sále eh, by nesouhlasil eh, s cílem hm, této směrnice. To je cíl, který podporujeme všichni. To znamená, je třeba zde zpřísnit předpisy v Evropě tak, aby daňové úniky a praní peněz, aby to bylo skutečně těžší a těžší pro zločince, tak abychom eh, ty zločince eliminovali z naší hlavní ekonomiky. Také i bych chtěl říci, že tato agenda mm, je velice zajímavá a paní z také <clears throat> to potvrdí, mm, protože jsme dostali zajímavý úkol předložit zprávu, eh, která v podstatě má původ ve dvou výborech a navíc ještě ve dvou politických skupinách. Víme, že my často z různých politických rodin máme různé názory na to, co je důležité a co je třeba zdůraznit. Strávili jsme nad touto agendou určitou dobu a to, co předkládáme, tedy to je něco, na čem jsme se oba dohodli. A určitě to byla zajímavá cesta, kterou jsme ušli a již jsme to hodně prodiskutovali a i v některých bodech jsme našli dobré kompromisy. Dva, dvě témata, kterých, eh, které bych chtěl zmínit a určitě spolu zpravodajka také, je, eh, že my to, co jsme sem zavedli, to původně nebylo, eh, nebylo tedy v návrhu komise a to je vlastnictví informací o příjemcích. To je důležité, mít takové rejstříky firem a informace o e, tedy e, vlastnictví, protože teď, aspoň třeba v Lotyšsku u nás doma, tak tam máme velice všechno moderní a všechno se zveřejňuje na internetu a všechny informace o vlastnické struktuře nejrůznějších podniků, ale problém je, když tam vidíte někoho, který se jmenuje John Doe, ten vlastní 49% a potom nějaká firma, která třeba má sídlo v jiném státě, tak vlastní 51%, no ale kdo je za nimi? Kdo je za těmi 51%? Protože třeba ten druhý členský stát nezveřejňuje takovéto informace o vlastnictví. Hmm, takže tady nám šlo o to propojit rejstříky tak, aby příslušné orgány, ať, jsou, ať je to daňová zpráva nebo policie, a nebo další orgány, které banky třeba, a, hmm, aby viděli, kdo skutečně za tou firmou je tak, aby ta transakce skutečně mm, probíhala jak má a aby se platily daně tak, a jak mají a tam, kam mají. Diskuze, která probíhala do posud, není o tom, zdali takovéto rejstříky by se měly vytvářet, ale do jaké míry by měly být transparentní. Míra transparentnosti, která mně se líbí, je taková, která znamená, eh, Eh, povinnost pro podniky, které se týkají eh, informací v těchto rejstřících a teď potom bude na tom státě, do jaké míry bude chtět zveřejňovat tyto informace. Pokud jde o, o tedy daňové eh, instituce, finanční zprávu, tak samozřejmě tam jde o to, aby ta osoba povinná k dani, tedy aby eh, ty informace eh, podávala a tady nám jde o to, abychom zabránili eh, riziku trestné činnosti. A mm, politicky exponované osoby, to je bod číslo dva. Co to znamená? Znamená to, že budeme mít seznam, který bude předkládat členský stát daný, který bude vědět, které jsou ty takzvaně politicky exponované osoby a bude to koordinovat komise. Já jsem diskutoval s komisařem, vím, že tady komise má určité výhrady zatím, ale asi jinak lépe by to nešlo koordinovat nějaký jednotný seznam, který by se těchto osob týkal. A potom třetí bod, hodnocení rizika. Zde já myslím, že je velice, to je velice důležitý nástroj pro e, eh, protipraní peněz, to znamená e, tedy nejenom zaškrtávat tedy eh, nějaká políčka a odškrtávat si to, ale skutečně vytipovat problematické oblasti a členské státy dobře vědí, které to jsou, s tím, že komise bude mít na starosti to, co je pan evropské, tedy pan evropské hodnocení rizika. A potom ochrana osobních údajů, čtvrtý bod, to, což je bod, o kterém se také hodně diskutovalo eh, s oběma spolu zpravodaji. Určitě tato legislativa musí pro podnikatele vytvořit jistotu. Cíl směrnice je bojovat proti trestné činnosti a ochrana osobních údajů skutečně ta e, je upravena v jiných směrnicích. To je v podstatě takový vedlejší produkt toto. Co jsme předložili, je takové odkazy na další stávající směrnice, protože samozřejmě tato směrnice nemůže oslabit ochranu osobních údajů, ale uh, neměla by napomáhat zločincům eh, v obcházení zákonu. Takže to, co jsme předložili, je víceméně rovno vyvážené a všichni určitě souhlasí s tím obecným přístupem a mm, určitě by mohla proběhnout určitá diskuze o tom, jak eh, eh, do jaké míry tedy ty informace dát k dispozici a mm, třeba, já si myslím, že ty rejstříky o vlastnické struktuře, ty jsou nutné. A teď pátý bod. Hmm. A já jsem překročil pět minut, vidím, za to se omlouvám a mm, já velice rád si vyslechnu ostatní. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane Karinci. A nyní má slovo paní Sargentini. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já promluvím holandsky. můj kolega, spolu zpravodaj, pan Karins, se již dotkl zajímavých aspektů. A řada těchto aspektů e, zajímá i mě, zmíním se o nich a prohloubím je. E, Za prvé rejstřík s ekonomickými vlastníky. E, to dosud v návrhu ekonomické komise obsaženo není a komise navrhuje, aby eh, podniky eh, sami zjišťovaly, kdo jsou eh, jejich majiteli nebo akcionáři. Ale my se domníváme, že je zapotřebí takovýto eh, rejstřík s konkrétními údaji. Já bych si přála veřejný rejstřík a eh, také eh, předložím v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Myslím, že je důležité, aby novináři a nevládní organizace mohli ještě přeskoumávat, kdo co e, vlastní. Pokud bychom nebyli takoví tajnostkáři, e, o Hledně toho, kolik majetku vlastně existuje, tak samozřejmě může zůstat e, v utajení, co kdo vlastní, ale a jaké jsou moje koníčky, s kým mám kontakty a tak dále. Spojené království navrhuje vedení eh, veřejného rejstříku a Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN, říká to tež. Takže se ocitáme tím pádem v dobré společnosti. Druhý aspekt, ochrana osobních dat. dochází-li ke změně systému eh, eh, a, a k musíme si uvědomit, co to sebou přináší pro ochranu osobních dat. A my v tomto výboru dobře víme, že když eh, provádíme analýzu eh, rizik, eh, pak musíme hledat určitý systémový přístup. Nejde pouze o jednotlivé organizace nebo osoby, ale spíš o to, co tušíme, se skrývá zatím. A důležité je, aby Eh, byl, eh, byla zajištěna dobrá ochrana osobních dat. To znamená u zákazníka, u podniků a také u eh, veřejných úřadů jsme ponechali určitý manevrovací prostor pro případný zásah orgánu na ochranu osobních dat. To je tedy úřad, který může v tomto smyslu kontrolovat, zda se postupuje korektně Představujeme si to takto. Zákazník, který nemůže využít danou službu, musí být informovat o tom, proč eh, tak nemůže učinit. Může se informovat na Úřadu pro ochranu osobních dat, co je proti němu předloženo a tak dále. Důležité je také, aby v případě Eh, odhalení pachatele eh, byl mm, tento proces eh, úspěšný, ale může být úspěšný pouze, když budeme správně nakládat s ochranou osobních dat. Jinak bude mít dotyčný pachatel možnost tomu uniknout politicky exponované osobnosti nejsme pouze my, ale i národní poslanci, poslanci národních parlamentů jak má být ten seznam uspořádan. Existuje britská instituce World Check, která si vydělává peníze tím, že sestavuje takovéto seznamy, na nich jsme uvedeni i my ale já nechci, aby to v Evropě probíhalo mm, po komerční ose, měli bychom to udělat e, jinak. Já a můj spoluspravodaj navrhujeme, aby v každém členském státu byl mm, e, pojmenován subjekt, který bude příslušný pro tyto seznamy a pak zastřešující orgán, který bude koordinovat všechny ty seznamy, bude rozhodovat o tom, kdo bude zařazen do seznamu, kdo bude případně e, vymazán ze seznamu nenutně také, kdo jsou eh, příbuzní a přátelé například státního přístavu v Senegalu, ale do jisté míry tam bude mnoho osob a měli bychom to zvládnout. My se snažíme také přijít na kloup a vystopovat eh, pachatele praní špinavých peněz budeme to sledovat například, eh, když dojde k podezřelým transakcím, eh, eh, tak na to musíme poukázat. před eh, dvěma roky eh, bylo Somálsko ohroženo hladomorem a nevládní humanitární organizace měly velkou eh, potíž v poukazování finančních prostředků do Somálska, aby pomohli lidem ohroženým hladomorem. Pak intervenovalo OSN a pravidla proti financování teroristické činnosti a praní špinavých peněz byla eh, upravena, aktualizována tak, aby bylo možno i do této země posílat finanční prostředky. To by mělo být možné i v naší zemi, respektive v Evropské unii. Nesmíme eh, připuštit, připustit, aby vznikla šedá zóna. dáme slovo, dáme slovo stínovým zpravodajům, kteří jsou přítomni a bude to v pořadí skupin, nejdřív, nejprve se Ekonu, pak z Libe. Bylo by na místě ideálně, abyste hovořili pouze dvě minuty, abychom měli dost času, aby se na všechny dostalo. Ale myslím, že máme času dost. A jako první dostane slovo pan Engel, který je stínový zpravodaj v Libe. Merci, Kinga. Et merci. Děkuji. Děkuji, Kingo, a děkuji i eh, zpravodajům za první vysvětlení. Ano, já jsem sledoval eh, eh, tu osnovu, kterou nám představil kolega Karinš. Takže pokud o ten eh, rejstřík eh, té vlastnické struktury, takže samozřejmě to je v podstatě pro, eh, prodloužení stávající praxe dotčené orgány, ať musí být schopny určit ty mm, ekonomické mm, příjemce, tedy, tedy vlastnickou strukturu, takže to je, myslím, zcela logické. Ale já zdůrazňuji, že to mají být jenom orgány, tedy dotčené instituce, dotčené orgány, kterých se to týká. Já nechápu, nevidím žádný důvod vůbec, proč by právě bychom měli komukoliv dát možnost zjistit, kdo je ekonomický příjemce daného subjektu, jenom protože pro tu osobu v okamžiku té rešerše se to jeví jako zajímavé. A tady eh, eh, je to právně lze i vysvětlit. Já sám jsem tedy ze státu, který máme systém anonymní struktury vlastníků, eh, tedy na nositele a majitele. A v, takže my máme systém akcí na doručitele, kdy určit, kdo je tedy ekonomickým příjemcem tedy těch Eh, eh, jaksi dividence těch, eh, z té akcie, to je nemožné, protože to jsou nádoručitelé. A to, to existuje v celé řadě států, v EU také. To znamená vlastně tady potom bychom, kdybychom vytvořili eh, tady takovou to legislativu, tak to by v podstatě bylo v rozporu s tím systémem, který máme. Je to, myslím, převrštěné a není to odůvodněné. Já bych rád, aby ty dotčené orgány, příslušné orgány, který se týká daná kauza, tak aby mohly v každém okamžiku vystopovat toho vlastníka, tedy toho příjemce ekonomického a to pro dané účely, a ne aby to mohl dělat kdokoliv. Jen tak že to v daném okamžiku chce vědět. To myslím, že není odůvodněné. A teď ještě eh, k tomu, čemu se říká politically exposed persons, politicky ex- Takže to znamená, tato logika tedy, aby byly předmětem zvláštního zacházení, tak to přece eh, nevyplývá z toho faktu, že to jsou osoby eh, politicky angažované, ale je to z toho důvodu, že jsou to osoby, které potenciálně mohou být vystaveny pokušení korupce v mé zemi. I e, zastupitel, místní zastupitel, to by se to také týkalo a jeho manželky a příbuzných a tak dále. I takový zastupitel e, v obci přece e, je exponovaný tedy tomuto a třeba není to hm, ale možná je to osoba, která není zajímavá pro pokusy korupce, ale, ale takový eh, ředitel třeba přístavu, tedy nějakého eh, státního podniku například, tak ten ano, ten může být předětem takového pokušení a pokusu o korupci, i když třeba podle této normy by nebyl považován za politickou osobu. A to je třeba vzít do úvahy a případně to pozměnit eh, trochu přes ty pozměňovací návrhy, tak abychom e, skutečně to dali do souladu s tím účelem. Protože já znám místní zastupitele, mám přátelé a jejich ženy potom často musí zdůvodňovat, třeba když si otevřou e, účet v bance, tak to musí zdůvodňovat více než kdokoliv jiný, což je přemrštěné. A nakonec rizika. Hodnocení rizik. No to je nutné, ano. To se požaduje tady. Ale jsou tady věci, které se mi jeví zase jako přehnané. Například jakákoliv hra, má hazard, loterie nebo online sázky. V anglosaském světě hodně třeba se sází na koně. No to jsou velké příležitosti pro praní peněz. No to nevím tedy. Takovéto tvrzení. S tím moc nesouhlasím. Takže členské státy by měly mít možnost uh, to zvážit, zdali v jejich kontextu je to vyšší riziko nebo ne. A nakonec ochrana osobních údajů. Paní předsedající, já si myslím, že systém, který spolu zpravodajové zde navrhují, to znamená, aby to nebyla legislativní eh, norma, ale abychom se odkázali na ty příslušné normy, tak já myslím, že to je adekvátní. A tím se vyhneme tomu, že nebude docházet k překrývání. Hovořil jsem dlouze, ale bylo to třeba. Děkuji. Bylo to velice zajímavé a jasné. A nyní dám slovo stínový zpravodaj. Nyní bych měl dát slovo eh, stínovému zpravodaji z výboru Ekon, pan, eh, který, který eh, to je pan Simon, ale nahrazuje paní Kleva. No, kolega Petr Simon se omlouvá, neboť se ne, nemohl zúčastnit dnešní prezentace v důsledku Eh, dalších povinností, které měl. Nicméně vítá tento společný návrh a chce poděkovat oběma zpravodajům za jejich práci. Byl rád, že některé z jeho eh, výhrad byly zohledněny v pozměňovacích návrzích v, to, v této nové verzi návrhu. To bylo zejména nedostatek společného evropského posouzení eh, rizik a dále pravidla související s propojením eh, obchodních rejstříků, které dávají také informace o eh, vlastnictví. V rámci společného trhu existuje určitý společný jmenovatel praní špinavých peněz, takže po roce bych se mělo přistoupit ke zhodnocení společného rizika a to by pak mělo být zapracováno do rizika v jednotlivých členských státech. Dále, pokud jde o informace, tak je to, to je důležité, pokud jde o vlastnictví nejenom u praní špinavých peněz, ale také z Eh, hlediska vychybání se daňové povinnosti. Je potřeba vlastníka jasně identifikovat, musí být v rejstřících členských států nejenom ukotovaných eh, firm, ale vůbec společností veškerých eh, forem další entity, jako jsou nadace nebo trusty. Tyto informace by měly být aktualizované a přístupné prostřednictvím Evropské platformy ehm, se domnívá, že stanovisko komise nereflektuje v plné míře ten rizikový přístup a navrhuje tudíž určité změny. Text pouze předpokládá zjednodušený proces due diligence, ovšem v některých oblastech členské státy již mohou mít určitá zavedená pravidla, která snižují riziko. Například ehm, závazné platby Eh, na bankovní účet, nikoliv v hotovosti nad určitý práh nebo určité eh, informace týkající se eh, loterijních cen, loterijních výher. V takovýchto případech samozřejmě je možné um, osvobodit některé subjekty od due diligence a zaměřit se na eh, rizikovější případy. Ovšem tyto výjimky musí být vždy zdůvodněny a komise musí být náležitě informována. Navzdory snahám bojovat proti praní špinavých peněz se zdá, že k tomu stále dochází, takže bychom neměli přistupovat jenom obecně k riziku, ale k tomu, jak se to opravdu v členských státech uplatňuje. A je důležité aby členské státy komisi pravidelně dávaly informace ohledně toho, jaké kroky eh, přijali v zájmu omezení rizik, která na ně mohou eh, mít dopad. A eh, tomu budou tedy přizpůsobeny i pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní paní Boskurt. Děkuji, paní předsedkyně, napřed blahopřeji oběma zpravodajům. K této zprávě mám za to, že téma rejstříku je velmi důležité. Podporujeme naprosto rejstřík veřejný a e, připadá mi důležité, aby tyto rejstříky byly veřejně přístupné. Snad bych ještě rozlišovala e, mezi, mezi jednotlivými stupni veřejných e, rejstříků ve frakci SAD jsme pro maximální možnou transparentnost. A pak eh, bych chtěla ještě zdůraznit, že potřebujeme vytvořit rovnováhu mezi ochranou osobních dat na straně jedné a bojem proti praní špinavých peněz na straně druhé. Dobré se mi jeví i e, v zprávě, že FIU e, mají disponovat dostatkem finančních e, a lidských zdrojů. A měla bych ještě otázku na zpravodaje ohledně takzvaných daňových podvodů. Eh, nebo trestných činů. Tady eh, zdá se, jsou rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a neexistuje jednotná definice platná pro všechny státy pokud bychom to eh, eh, měli také zařadit do textu, jak vytvořit pak harmonizaci. A eh, pak ještě další bod, jemuž jsem se v minulosti věnovala z Husta, a sice online hry, respektive hazardní hry online. To je také důležité téma, zejména například uzavírání těch sportovních sázek tady přece jde o určité eh, dohody o výsledcích zápasů a tak dále. A to souvisí rovněž s praním špinavých peněz v řadě případů. Je to oblast, která zatím ještě nepodléhá žádné spolehlivé úpravě a mm, prochází to eh, stále ještě. Eh, možná, že bychom se měli tomuto tématu věnovat hlouběji. A pak ještě zcela poslední bod, je to otázka na zpravodaje opět. Spolupráce s Europolem. Existuje v textu jeden odstavec, myslím v textu komise, který považujeme za poněkud podivný protože Europol přece spolupracuje s těmi eh, centrálními ohlašovnami FIU eh, při potírání praní špinavých peněz. Tolik. Eh. Ano, děkuji. A nyní bych měla dát slovo stínovým zpravodajům ALDE. Nils, to, Nils Torvalds. Nevidím ho. Je, zdali pak je tu náhradník, není tomu tak? Takže paní Gal, nevidím ani paní Watson za Na, není, je tu nějaký náhradník nikoliv. Tím pádem mám dát slovo paní Gigoldovi za výbor Ekon, který je stínovým zpravodajem za zelené. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velmi stručně pokud jde o tuto směrnici, dovolte mi zdůraznit, že podporujeme veřejný rejstřík a myslím si, že není dobrou myšlenkou nechávat to pouze na členských státech, protože eh, nastane, dojde ke konkurenci mezi jednotlivými eh, regulačními systémy. A ve Spojených státech vidíte, k čemu to povede. Pak ty rejstříky společností se liší a potom se nechají registrovat v Nevadě nebo v Delaware nebo někde, kde jsou nejnižší normy. Měli bychom mít společné standardy na jednotném trhu. A e, v podnikatelském životě je zkrátka jasné, že když mluvíme s nějakou firmou, měli bychom vědět, s kým mluvíme. Když mluvíme s osobou, opět musíme vědět, s kým mluvíme, ale zatím, když hovoříme s podniky, natož pak s různými trusty, Stiftungen a tak dále. Nevíme, kdo je skutečným vlastníkem. A to je informace, která by měla být dostupná. Čili je dobré, že Lotyšsko takový systém má, mají ho i jiní, ale neměla by existovat eh, soutěž mezi jednotlivými systémy je také důležité, jaké informace v těch rejstřících jsou. A my jsme navrhli pozměňovací návrhy v tomto směru. Ale klíčová otázka, která zatím ještě nebyla probírána při v rámci legislativy o praní špinavých peněz nejde jen o zlepšení práva, ale také o zlepšení jeho vymáhání. To znamená, v pondělí jsme měli návštěvníky z um, policejních odborů v Německu, Rakousku, Švýcarsku a oni mi eh, vyprávěli příběhy, kde je těžké eh, implementovat eh, legislativu proti praní špinavých peněz. Nestačí jenom zpřísnit legislativu. Můžeme si udělat spoustu přihrádek s evropskou legislativou, ale Evropa se musí postarat i o to, aby ne, ne, nedošlo k žádným novým případům podobným Kypru. Musíme zajistit, aby legislativa byla v terénu opravdu vymáhána. Pochopitelně, že na to jsou některé mezinárodní procesy, ale Evropa by měla také být aktivní a když jde o takové případy, jako jsou třeba potravinové skandály, kdy dochází k přeshraničnímu prověřování v takové klíčové oblasti s tak likvidními prostředky, jako jsou peníze, je potřeba zajistit, aby zákony byly vymáhány přímo tam, kde k tomu dochází, aby to nebyly jenom eh, kousky papírové 23 jezicích. Eh, nyní pan Kirchhoff Kirkhop, eh, stínový zpravodaj za Líbe. Děkuji. jak víte, já jsem zpravodaj k druhému prvku týkající se převodu fondů, takže trošku se teď pozdržím a vyjádřím se později, ale chci poděkovat paní Sargentiny za práci v této eh, oblasti. My samozřejmě podporujeme její celkový přístup a sdílíme její cíle, ale hovořím také v absenci Ivo Strejčka, který mě požádal, abych pár slov řekl. Takže pokud jde o ty politicky exponované osoby, tak eh, samozřejmě ono je to vždycky trošku nepohodlné být takovou osobou. My pod, podporujeme jasný odkaz na identifikaci osobních údajů, ale nepodporujeme ty návrhy, kde se hovoří i o partnerech, dětech a eh, rodičích. Eh, upřednostňujeme holistický celostní přístup založený na riziku. Samozřejmě, že skorumpovaní lidé používají rodinu k tomu, aby prali špinavé peníze. Je důležité, abychom identifikovali tyto kategorie firmami za účelem rizika. Nemusíme však definovat e, rodinné příslušníky jako takové, ale měli bychom dát do směrnice nějaký odkaz, eh, který, z kterého bude vyplývat, že něco takového existuje. Pokud jde o skutečného vlastníka, tak skuteční vlastníci tedy by měli být informováni do 30 dnů. Musíme zůstat flexibilní. Roční prověrky jsou eh, součástí eh, podnikového výkaznictví a to, mm, z toho by mohly vzít přesnější data. Je, je potřeba zachovat flexibilitu. Přejeme si další diskuze týkající se daňových rájů a eh, korporátní důvěrnosti. To tady jde i o využívání našich vlastních eh, zemí, nejenom daň, daňových rájů. Musíme si dát pozor, abychom při jejich zapracovávání do čtvrté směrnice, aby to náhodou nebylo rozporuplné nebo aby to eh, nebylo nemístné. Eh, dále tedy otázka praktikality, pokud jde o dotazování ní se podporujeme, aby ehm, FU eh, nebyla podrobena žádným zásahům a dále feedback týkající se eh, podezřelých aktivit. Eh, nedostatek zpětné vazby je skutečně problémem pro firmy v současné době. Podporujeme vyšší důraz na ochranu údajů, ale i v tomto případě chci odkázat na své připomínky, které budou v mé vlastní zprávě, že to musí být prakticky proveditelné v souladu s cíly směrnice, musíme mít přístup založený na riziku a umožnit vyloučit nízkorizikové oblasti. Jak říkám, musí to být proveditelné a účinné pro běžného řadového člověka a zákazníka, který si chce eh, otevřít eh, spořicí spořící účet. Eh, jde o zachycení velkých zločinců a ne komplikovat život běžným občanům. A až to bude uvedeno do praxe, nesmí, musíme se vyhnout uh, předchozím problémům, kdy jsme používali toto k tomu, kdy jsme komplikovali život eh, mnoha spotřebitelům. Samozřejmě je tu eh, prezumce neviny, která není vždy brána v potaz, a také prezumce toho, že běžný řadový eh, občan, který je dodržuje zákony, by neměl být vystaven komplikacím zájmu ochrany celku. Ano, děkuji vám. A nyní stínový zpravodajové za GUE. Pan Jürgen Klute. Nevidím. Je tu náhradník? Není. Pan Gals. Další zástupce GUE, pan, eh, GUE, pan Denis de Jong. Je tu náhradník? Není. Takže tolik stínový zpravodajové. A nyní zástupce komise. Monsieur... To je pan Martin nebo Martin? Martin Frun. Excusez-moi, mal... Promiňte, jsem to špatně poznamenala. Máte slovo. Jste tady. děkuji. Žádný problém se jménem. Ano, jsem to skutečně já tady. Budu pokračovat anglicky. Uh, Vzhledem eh, k eh, projevům a také k jazyku, který obvykle používáme. Za prvé srdečně děkujeme zpravodajům a stínovým zpravodajům za eh, velmi dobrou, zajímavou a také povzbuzující zprávu. Určitě bude ještě vylepšena, zdokonalena v průběhu práce tohoto výboru. Myslím, že ty čtyři body, eh, o nichž paní Sargentini a pan Karinčiš hovořili, jsou ty nejrelevantnější eh, v návrhu a já bych je rád eh, rychle proběhl protože to také souvisí s eh, pracemi, které provádíme a také eh, ve spolupráci s předsednictvím rady. Pokud jde o eh, rejstříky vlastníků, tady proběhlo mnoho aktivit na mezinárodní scéně G8, G20 a Spojené království je také vůdčí silou v radě v tomto ohledu a myslím, že nyní probíhá určitý vývoj. Aby bylo jasno, komise to nenavrhla, komise navrhla že můžete učinit první krok, pokud jde o informování o e, majitelích, to e, znamená od, vyhovět žádostem podniku, aby oni věděli, kdo je jejich vlastníkem. Není to tak zcela samozřejmé, ale informace o vlastnících jsou k dispozici ve všech podnicích, i když jsou složitě strukturované a mnohovrstevnaté. My jsme jsme nešli až tak daleko, že bychom navrhovali už i druhý krok, protože si myslíme, že je důležité, aby tato povinnost byla hm, prosazována, prováděna druhým krokem. Hm, to už je na členských státech zdali. Chtějí, aby tato informace byla disponibilní a otevřeně přístupná vzhledem k vývoji a také k jednáním hm, v radě. Je komise otevřená dalšímu prohlubování nebo zlepšování textu, také ve smyslu mm, zřízení určitého eh, centrálního místa pro archivaci těchto informací o vlastnících. Vy jste mnozí už eh, eh, mm, o tom hovořili ve svých intervencích a bude zajímavé vidět, kam se tato debata bude dále ubírat. Já bych ještě chtěl dodat něco, co zde nezaznělo, eh, pouze to dávám k úvaze. Je to otázka ochrany dat. Hovoříme o osobní údaje, osoby, které, o nichž by se vědělo, co eh, vlastní. Eh, to si musíme uvědomit. Převládali názor, že v tomto není problém. Máme tady kompetentní osoby ve výboru LIBE, tak myslím, že komise by s tím neměla problém. Ale uvidíme, jsme otevření, jak se eh, situace a diskuse eh, vyvine. Dále otázka PEP e eh, exponované osoby Tady existují určité standardy, které sahají až na místní úroveň. Uvidí se, jestli, eh, jestli to skutečně se dotýká i každého zastupitele, ale určitě se to dotýká starostů. Starosta určitě eh, by mohl být eh, obětí pokusu o korupci a týká se to pak také e, onoho seznamu takovýchto exponovaných, veřejně exponovaných osob musí být neustále aktualizován a musíme tedy brát v potaz e, velmi e, mnoho i místně exponovaných osobností. Samozřejmě banka, kde tato osoba má účet, by to musela také vědět. Je to ale samozřejmě, nebo by to bylo také velmi nákladné centralizovat takovéto údaje už i na národní úrovni, na to špak na Evropě evropské. Eh, takže tady jsme poněkud opatrní, jednali se o takovéto potenciálně dalekosáhlé a velmi eh, nákladné eh, představy mít celoevropský seznam těchto veřejně exponovaných osob, který musí neustále být aktualizován. Otázka hodnocení eh, rizik. Eh, musíme i zde si uvědomovat, jaký je vývoj, který na straně eh, členských zemí Um, probíhají na úrovni tedy členských zemí a um, mělo by se jednat o koordinované úsilí členských států, zejména těch, které disponují příslušným know-how, kteří jsou uh, k problému blíže a znají skutečná rizika lépe. To bychom museli pak umět zorganizovat. Uh, v této chvíli bych ještě chtěl um, vyslovit jedno varování, zejména pokud je o ambice časové hodnocení Eh, respektive provádění hodnocení rizik není snadným úkolem ani na mezinárodní úrovni. Lidé s tím zápasí. Existují země, které se o takovouto činnost již pokoušejí, některé se do zatím ničeho ještě nepustili, ani komise nemá bohaté zkušenosti v tomto ohledu. Takže abychom to udělali dobře, musíme zajistit, abychom měli dostatek času na to. Eh, navrhli jsme, že předložíme hodnocení rizika i na evropské úrovni, zejména pokud jde o problémy, které se přímo dotýkají eh, vnitřního trhu a EU, a to do dvou let, což je doba implementační a myslím, že to je eh, reálná doba eh, já bych se obával to zkrátit na jeden rok, protože jeden rok je téměř nic, když si uvědomíte, jak čas rychle letí. Tolik tedy slovo ochrany. Ochrana osobních dat. Eh, mm, s radostí konstatujeme, že eh, komise, respektive, že komise eh, komise tam nenavrhovala žádný, žádný konkrétní režim pro ochranu osobních dat. V tom se shodujeme, myslím, i se stínovými zpravodaji a zpravodaji. Vrátíme se k tomu ještě. Rádi ještě zvážíme případy nebo situace, kdy je nutno zajistit, aby to propojení fungovalo. Eh, takže rádi skutečně budeme, budeme spolupracovat se zpravodají v této věci a ostatními poslanci o dalším zlepšování této pasáže. Eh, ještě hm, proletím svými eh, poznámkami, zdali jsem něco neopomněl. Ještě tady padla zmínka o výjimkách pro určité poskytovatele nebo aktivity. Eh, to není ani tak velmi upravováno mezinárodními standardy, eh, s nimiž bychom chtěli být eh, v souladu, ehm, pokud o tyto výjimky, ale i tady se leco změní. Ale jde o to, že můžeme mít různé úrovně eh, těch povinností řádného hospodáře a tak dále, ale mít jasné výjimky Eh, z této povinnosti žádné péče mm, by eh, se mělo týkat pouze extrémních případů stanovených zákonem, ale už jsme eh, zjistili, že s ohledem na některé aktivity bychom měli být otevřeni úplnému eh, vyloučení eh, z těchto povinností nebo osvobození z těchto povinností. Ale na to se musíme ještě podívat, abychom posoudili nízké riziko výjimek. Pokud jde o zmínky o zdroje, a také eh, finanční spravodajské služby. Pokud je o spolupráci s Europolem, probíhá nyní už eh, diskuse o tom, jaký bude právní základ. Tady musíme být opatrní, zejména pokud je o spolupráci eh, v trestních věcech. Tady to ale neznamená, že si myslíme, že na Europol musíme zapomenout v ohledu spolupráce. Ale může to být problém s ohledem na právní základ. Také zcela souhlasíme s tím, co uvedl pan Kirkhope ohledně potřeby proporcionality aby se z toho nestala přílišná zátěž, zejména pro eh, klienty a malé a středně velké podniky. Existují určitá ustanovení v návrhu, které dávají najevo, že je nutno toto uplatňovat proporcionálně, zejména eh, ve vztahu k malým středně velkým podnikům a budeme rádi, když padnou ještě další návrhy nebo budou předloženy, které to ještě zlepší. Myslím, že jsem už překročil těch pět minut, promiňte, ale chtěl jsem eh, obsáhnout vše. Děkuji. Děkuji a nyní e, zahajuji diskusi i pro ostatní členy, kteří by se chtěli přihlásit. Paní Gomez. Paní Luling. A pokud někdo další, dám slovo paní Gomeš. Děkuji. Spolupracovala jsem s portugalskými žalobci v případech korupce týkající se prodeje německých ponorek Portugalsku. V tomto procesu jsme Eh, samozřejmě se zabývali i eh, bankami, kteří eh, to zprostředkovávali. Když, se, když vidím tu síť, tak dospívám k závěru, že ten systém je přímo nastaven na to, aby se v něm korupce děla. Je přímo nastaven, aby byl ideální pro korupci. Takže tato směrnice je zásadní. Souhlasím s tím, že potřebujeme veřejný rejstřík společností a trustů veřejný rejstřík, v kterém budou skutečný, skuteční vlastníci. Protože systém je nastaven tak, aby sloužil k eh, tajnému ukládání peněz, eh, korupcím a daňovým únikům. Pokud jde o politicky exponované osoby, i zastupitelé, místní zastupitelé musí být samozřejmě součástí, protože je spousta příležitostí pro místní zastupitele, Eh, ke korupci. Musí být tudíž eh, vždy ve všech případech zapojeni. Dále, dozorčí orgány, jako například centrální banky, nemohou mít eh, ve svých dozorčích a dalších radách osoby z konflikty zájmu. To se u nás děje v Portugalsku. Můžete říct, že Nyní Portugalsko pod dozorem trojky je lepší. Ale nám se dokonce říká pračka. Protože lidé jsou u nás využíváni eh, k tomuto účelu, k praní. A je u nás také 20 kotovaných firm, z nich 19 nemá Eh, svoji mateřskou společnost eh, se sídlem v Portugalsku. Většinou jsou v Nizozemsku, ve Švýcarsku, v Jirsku. Pouze jedna z nich v Portugalsku. A proč ne v Portugalsku? Proč? Protože když budou mít sídlo jinde, i jinde v Evropské unii, znamená, že nejenom, že budou platit nižší daně, ale budou moci skrýt své výnosy z Mozambiku, z Číny a z jiných zemí. Samozřejmě, že Portugalci neobjevují Ameriku, to dělají všichni. Člověk by tedy čekal, že za trojky, daňové úniky a podvody eh, budou slábnout, ale není to tak. V tomto rozpočtu se počítá s novou amnestií pro eh, eh, podvodníky daňové a v případě Švýcarska, kde se našlo našli 4 miliardy eh, portugalských podniků a jedinců. Dostali amnestii a museli platit pouze 7,5%. Já platím 54%. A nemuseli tyto peníze vrátit zpátky a nikdo se jich na nic neptal. To se děje za dohledu trojky. Takže by mě by zajímalo, co vlastně komise dělá, vzhledem k tomu, že centrální banka je také členem trojky. Někdo se ptá, že co se dělá prostřednictvím této směrnice, co se pak děje v praxi. A konečně, nestačí zpřísnit legislativu. Spolupráce s Europolem je zásadní, také spolupráce s Interpolem musíme zajistit, abychom měli prostředky k tomu, abychom drželi krok se zločinci, dokonce abychom byli o krok před nimi. To vyžaduje i lepší spolupráci mezi justičními orgány uvnitř Evropské unie. Tak jako v těch případech, které jsem zmiňovala, prodej německých ponorek v Portugalsku. Tam eh, tam státní žalobci čekali roky, roky, než dostali dokumenty, které byly zabaveny v Německu. Děkuji, paní Gomez, nyní paní Lulink. Já si beru slovo jenom jako členka eh, výboru Ekon. A i musím říci, že po té, co jsem si vyslechla zástupce komise. Jednou to tak řekl, to třeba nic neznamená. Jak to vypadá, komise byla rozumnější v tom svém prvním návrhu, než je to, co teď máme na stole. A zde bych také chtěla i e, e, vyjádřit souhlas se zástupcem komise, když hovořil o opatrnosti a proporcionalitě. Já eh, bych citovala, eh, paní, řekla bych paní Sargentini především, eh, pokud jde o ten rejstřík toto, ona, cituji, ona řekla, že je třeba chránit občany a občan by měl mít možnost se informovat o všem, o nevládních organizacích a o novinářích a tak dále. No, já jakožto občanka, já se necítím chráněna, když Existuje takový rejstřík, který podává informace o mém majetku, kde jsem co investovala a když se tam mohou podívat všichni novináři, kteří mají často nějaké špatné úmysly, takový také jsou a já jsem to dobře pochopila. Ano, že chcete zabránit tomu, aby lidé tedy neprodávali dál údaje, ale pokud bychom přijali to, co vy navrhujete, pokud jde o ty rejstříky, tak samozřejmě už nikdo radši nic nebude platit, protože bude mít potom, nebude muset za nic platit, protože bude přístup zadarmo ke všemu. Já chci respektovat soukromou sféru přece našich občanů a to, co se zde se navrhuje, pokud bychom chtěli mít tento rejstřík, tak by měl být dostupný orgánům, ale ne komukoliv. No proč můj soused by měl vědět, jaký má majetek? A a já myslím, že to jde příliš daleko. A to je takové směšné od zelených, protože zelení jsou vždycky aktivní hrozně, když jde o ochranu e, internetu a tak dále. A tady by chtěli naše občany přímo vystavit všemu, obnažit je. Já myslím, že to není nutné. Já myslím, že tady bychom měli respektovat to, co je úměrné v této oblasti a já jsem si jistá, že náš, naši zpravodajové určitě na to nám odpoví. Děkuji paní Luling a nyní zpátky slovo našim dvou zpravodajům, spoluzpravodajům a teď budu velice striktní, velice stručně. Prosím, zreagujte pan Karinc a potom paní z Argentíny. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji za všechny ty poznámky a já velice se těším tedy na pozměňovací návrhy, které určitě i eh, shrnou ty argumenty, které dnes jsme slyšeli. Já jsem již zareagoval vlastně na otázky, které jsme slyšeli ohledně daňových trestných činů, krácení daně. No, krátká odpověď je taková, pokud někdo potřebuje, pokud si někdo myslí, že potřebujeme lepší definici, tak prosím, já jsem pro, a tím máme. Ale otázka dvě. Europol. Já myslím, že to tady jde o článek 54 a pokud ano, tak to byla spíš otázka právního základu. A to je něco, co asi eh, jen tak, eh, pokud je potřeba to nějak znovu zvážit, tak proč ne? Pokud je o ty pokud jde o vlastnictví, zhodnocení rizik, ochrana osobních údajů a rejstříky, takže velká diskuze se týká tedy těch vlastníků. Nejenom, že bychom potřebovali takový rejstřík, s tím asi souhlasí všichni, ale do jaké míry by měl být přístupný, otevřený. Téma ochrany osobních údajů, o to jde, a také jde o ochranu údajů a právo na soukromí. Myslím, že všichni bychom měli tedy toto zvážit, a ne tak emotivně asi, ale spíše z pohledu dlouhodobých dopadů. A co potřebujeme v Evropě, je investovat do nových pracovních příležitostí. A ti, kteří mají peníze, aby je investovali, tak mají možnost si zvolit, kam investovat. A jedna věc je investovat a vytvořit firmu, a pracovní místa, to je jedna věc. A nebo druhá věc, můžete si koupit eh, balík akcí na burze, nevím, akcie, balík akcí Siemensu a tak dále a můžete investovat takto. A nebo si můžete jít a koupit, eh, já nevím, eh, zlaté cihly, a nebo nebo obrazy vzácné a ty si dát doma do trezoru. Takže takže ale zveřejnit vaše, vaš majetek, který jste investovali do podniků, do firm, tak to by bylo odrazující. Lidi by radši neinvestovali do podniku, protože by to bylo, všichni věděli, kam investovali, tak by investovali jinam. A to je třeba si do úvahy, protože zde v té eh, mm, jaksi eh, přemrštěné snaze bojovat proti praní peněz, tak bychom eh, vlastně odradili mm, lidi, kteří tak slušně vydělávají a chtějí Eh, investovat někam, ale nechtějí, aby to věděli jejich sousedi a tisk. To přece nechceme. Takže, takže tady bychom tedy jaksi asi do té sítě nechytli jenom ty velké ryby, o které nám jde, ale i ty ryby, o které nám vůbec nejde. Takže to je můj závěr. A budu se těšit na další eh, diskuzi se stínovými a se všemi a budu se těšit na všechny pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pane Karenci, paní z Argentiny. Um, ik zie dat mijn collega Emin Boskoert is vertrokken, maar ik... Um, vidím, že kolegyně Boskurt odešla, ale já mám odpověď na její otázku, která se týká definice daňových trestných činů. Bohužel v tomto návrhu nemůžeme eh, eh, poskytnout tuto definici, protože tady pracujeme s jiným právním základem a samozřejmě banky a podobné finanční instituce musí respektovat národní definice daňových trestných činů. A eh, myslím si, že asi nejlepší způsob, jak zabránit krácení daně a daňovým únikům, je mm, výměna informací mezi dotčenými institucemi a rejstříky vlastníků a jejich zveřejnění to je, to je to, co může pomoci řešit určitě daňové úniky a obcházení daně a proto jsem pro veřejný charakter těchto rejstříků. A teď, abych zareagovala na otázku, proč zmizel ten odstavec týkající se Europolu. Role Europolu podle nás je zásadní při vyhodnocování rizik, ano, ale Europol jako takový nebo mandát Europolu je něco, o čem jsme diskutovali v dlouze v tomto eh, výboru a mm, zdali banky a kasina mají podávat eh, informace Europolu o lidech, u kterých neprobíhá žádné vyšetřování. Tam, ano, v rámci Europolu existuje finančně analytický útvar, ale to je něco jiného přece. My chceme, aby existovala dobrá spolupráce mezi finančně eh, analytickými útvary po celé Evropě. To ano, ale to je něco jiného než mm, tedy mm, ty mm, policejní orgány. A zde Europol tedy má eh, odlišnou roli přece a může pouze tedy on začít eh, řízení, když tedy se na něj obrátí státní zástupce. A potom ten rejstřík ještě jednou. Evropská komise onze afhankelijkheid van commerciële bedrijven die eigenlijk een heel... A, a určitě potom ty mm, komerční eh, firmy, které sami eh, provádí, si registers uh, en peplijsten door elkaar haalde in uw commentaren uh, op mij. Dank u wel. To je ten FAU. Uh, eh, merci. Děkuji. My jsme skončili s diskuzí. A, takže to je tedy první E, téma, to je, mm, to je a teď máme druhou zprávu, to jsou ty informace doprovázející převody peněžních prostředků, kde našimi zpravodaji jsou paní Kleva a pan Kirkhope. Jako první dostane slovo paní Kleva. So, after the presentation... Děkuji. Po prezentaci směrnice dovolte, abych se věnovala také tomu eh, malému bratrovi této směrnice a sice eh, informacím doprovázejícím převody peněžních prostředků. Ehm, jsou to věci, které se blíží eh, příslušnostem ikon, na, tom se, ikon, na, tom se, na to se zaměřím já a kolegovi přenechám to druhé. Takže Eh, nařízení a směrnice je víceméně o tom tež. Potřebujeme úpravu o těchto převodů, převodech domácích i zahraničních, tak aby orgány činné v trestním řízení mohly sledovat nebo stopovat eh, i nelegální převody. Je to totéž jako ve směrnici a je to těsně spjaté s mezinárodními standardy. Návrh komise se snaží zlepšovat sledovatelnost plateb a současně zajistit, aby evropský rámec zůstal zcela v souladu s mezinárodními normami stanovenými FATF ehm, eh, v loňském roce. Domnívám se, že aktualizace komise eh, toho nařízení eh, je, je dobrá a skutečně odpovídá mezinárodním standardům. Jeden z hlavních požadavků požadavků zavedených eh, nebo zanesených eh, v této revizi je. Informace o pláci a eh, příjemci jsou nyní požadované a zaznamenávané. Určitě souhlasím, že to je správná cesta, zaručí to, aby příslušné orgány se dostaly k potřebným informacím. Další důležitá změna v přístupu založeném na riziku. Podporují ale je nutno ještě posílit a objasnit některé věci. Ráda se pustím do diskuse o evropské dimenzi eh, tohoto přístupu. To eh, je obsaženo jak ve směrnici a eh, jednala o tom i rada, ale nemůžeme mít chybějící nebo nekompletní informace jako jediný faktor podezření. Eh, spíš je nutno to zaručit efektivním eh, rizikovým přístupem, aby banky také byly schopny identifikovat podezřelé převody a aby mohly tak přijímat eh, opatření. A to by mělo platit také v kontextu převodu uvnitř Evropské unie. Na základě funkčního jednotného trhu již požadujeme nyní méně detailní informace. Eh, další bod, který bych chtěla nadnést, je objasnění role eh, zprostředkovatelů eh, peněžních převodů. Posílení jejich rolí je důležitá součást doporučení, ale myslím, že to rozlišení mezi poskytovateli prostředků a zprostředkovateli mm, musí být zachováno. My žádáme, aby zprostředkovatele byli povinni také dohledávat nekompletní informace a musí mít také strategii follow-up, ale to neznamená, že jejich role a povinnosti musí být naprosto shodné s těmi původními bankami nebo bankami původu. Myslím, že komise skutečně odvedla dobrou práci tím, že posílila i sankce. Nicméně jsem zneklidněna monitorováním a výkonem těchto sankcí, zejména když jde o poskytovatele pladeb a služeb mimo EU. My bychom chtěli jít dále i spolu s pravodaj a doufáme, že v nadcházejících eh, letech nebo v nadcházejících týdnech se komise se opět eh, v tomto s námi spojí. Musíme také posilit spolupráci s národními orgány vně EU, které jsou odpovědné za vyšetřování a ukládání sankcí v případě porušování pravidel. Určitě zde je ještě určitá eh, rezerva pro eh, sladění tohoto textu s ostatními textami mm, finančních službách například pokud je o pravidla Evropské centrální banky a tak dále. Myslím, že bychom také tam měli zapracovat ještě sankce uplatňované v oblasti boje proti eh, praní finančních eh, prostředků. Jsem přesvědčena, že eh, musíme také přizpůsobit náš celoevropský rámec, zejména v době krize musíme zajistit, aby kriminální aktivity eh, dále eh, eh, nezhoršovaly na stávající problémy, aby nepředstavovaly určitou hrozbu pro evropskou solidaritu a mm, úsilí o zotavení ekonomiky. Děkuji panu Krkhopovi za dobrou práci a těším se na další spolupráci při e, sepisování pozněvacích návrhů v příštích týdnech. Thank you, Mrs. Kleva. Děkuji, paní Kleva. Nyní pan Kirchhoff. Děkuji. Pokusím se neopakovat se. Protože většina z toho, co kolegyně řekla, je naprosto v pořádku. Chci jenom zdůraznit něco za libem. Já jsem v průběhu své kariéry se účastnil mnohých legislativních procesů v otázkách praní špinavých peněz, trestné činnosti, korupce. A také jako ministr. A domnívám se, že firmy se často dostaly do potíží, když se snažili le- uplatňovat legislativu. Takže náš přístup by měl být vytvořit eh, skutečně účinný způsob, nikoliv vytvářet eh, přehnanou zátěž. Čili přednostní přístup založený na riziku. Slyšel jsem eh, poznámky komise tomu, co říkala paní Sargentini, že přístup založený na riziku, který zohledňuje různá rizika, která souvisí s jednotlivými sektory. A chápu, protože různé sektory mají historii nízko rizikových situací nebo více rizikových, to jsou věci, které musí být zohledněny. Vítám možnost vytvoření jasné eh, tedy odpovědi na eh, toho, co představuje organizovaný zločin, to znamená miliardy eur na úkor daňových poplatníků. Eh, musíme vycházet z těch pravidel FATF, neboť praní špinavých peněz je zapojeno do těch nejhorších forem trestné činnosti. Pašování, obchod s lidmi, drogy a samozřejmě i obchod se zbraněmi. Nejlepší způsob, jak eh, zlikvidovat trestné gangy, je eh, omezit jejich přístup eh, k financím. A samozřejmě, že když omezíme přesuny financí přes hranice ze strany organizovaných zločinců, tak to omezí jejich manévrovací prostor. Pokud mají ovšem investoři nadále investovat v Evropě a náš jednotný trh má eh, nadále prosperovat, musíme mít správné legislativní nástroje, abychom zabránili, eh, předcházeli finančnímu zločinu. Nebudu teď hovořit o kyberzločinnosti, ale nikomu si nemusím připomínat, jaké obrovské, kolik nás stojí kyberzločinnost. Eh, to je něco, co roste. Teroristé a trestné gangy nerespektují hranice, využívají Eh, fragmentárních režimů, které nyní v Evropě existují. Velká část Evropská unie, Evropské unie má měrně eh, robustní regulaci, ale otázkou je, proč to často nefunguje, jak můžeme eh, lépe vymáhat tuto pozici. Myslím, že když to sladíme z pravidly FATF, se stáv, stávajícími úvahami ohledně ochrany údajů, tak myslím, že z toho může něco vzejít. Stručně řečeno, musíme správně nastavit verifikaci eh, plateb nad tisíc eur z hlediska men a tak dále, eh, lepší due diligence v článku 8, dále povinné eh, platby a spolupráce s orgány třetích zemí. Musíme být vyvážení, nechceme zatěžovat přehnaně náš průmysl, podniky ani jedince. Přehnaná regulace nebývá úspěšná. Ochrana osobních údajů v článku 16. To je další záležitost, kterou řešíme ve zprávě. Chtěl, že jsme posílili návrhy komise v této oblasti a musí existovat určitá omezení. Jsou to citlivé údaje, ale zároveň si musíme uvědomit, že předcházíme praní špinavých peněz a chceme potrestat případné zločince. Takže pokud někteří lidé potřebují přístup k těm datům, tak prosím. Ale musí existovat i potřebná ochrana a nesmí dojít k situaci, kde nelze plnit pravidla vzhledem k nákladům, které jsou s tím spojeny. těším se na spolupráci s kolegy, se stínovými zpravodaji. Myslím, že dosáhneme velmi dobré dohody. Nechceme opakovat chyby minulosti. Merci beaucoup, monsieur Kirchhoff. A děkuji, pane Kirchhoffe. A nyní přejdeme k fiktivním zpravodajům, k stínovým zpravodajům. Pan Nitras, stínový za výbor Ekon, eh, e, za EPP. A, a je zde. Tak prosím, máte slovo. pozvolit, že budu mluvit eh, v mojí narod... Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit mateřštině, tak si nasaďte sluchátka. Obecně řečeno, nemám problém s eh, návrhem komise. Myslím si, že bychom měli mít jednotné postupy, možná na úrovni nařízení, a právě proto, že problém praní peněz mm, v jednotném hospodářském prostoru, který máme, tak samozřejmě vykazuje zvláštní charakteristiky. Měli bychom proto mít jednotné postupy také. A <clears throat> pokud jde o účely prevence, tak chápu, že Ehm, lidem se nelíbí uchovávání údajů jenom pro účely prevence, ale někdy možná účel světí prostředky. A nové technologie se vyvíjejí strašně rychle a často pomáhají, pomáhají i zločineckým organizacím. A takže bychom měli tyto moderní technologie využívat proto, abychom lépe vystupovali zločince. Předložím určité pozměňovací návrhy nejspíš. Za prvé eh, si myslím, že bychom měli vystupovat konsistentně. To znamená, toto nařízení by mělo být souladu s ostatními právními normami, Například eh, je to ta směrnice o platebních službách. Kromě technických aspektů, tak bychom měli jasně definovat, eh, co to je finanční transfer, protože Zatím to nebylo definováno, a co to je. Například tedy eh, ten příkaz eh, k platbě, protože tady se to definuje jako eh, transakce, kterou iniciuje plátce. A no potom další ještě téma, kterého se dotknu, je toto. Jednotný jednotný platební prostor v Evropě. Ten možná usnadňuje nám vystupování zločinců, ale zároveň mám pochybnosti ohledně těch zjednodušených informací, třeba článek 5 odstavec 1. To možná, že nakonec bychom byli v situaci, že pro banky by bylo těžší monitorovat podezřelé transakce, kde existuje podezření na praní peněz. A e, identifikační údaje to může být také problematické. My tedy navrhujeme, abychom usnadnili převody peněz v EU, ale na druhé straně e, je zde riziko praní špinavých peněz, které roste asi bychom měli předložit eh, návrh změnit eh, článek 4, bod 1 a 2 a doplnit to o informace o jménu, tedy údaje o osobě, která podá příkaz, převodní příkaz. Mám i určité výhrady. Já zde, ale to nejsou jenom tak z mé hlavy připomínky. Já jsem hovořil s bankéři například potřebujeme to všechno více prodiskutovat, prostudovat, protože zde my jsme vytvořili určitá ustanovení, eh, která by stížila život bankám. Nevím, zdali bychom měli dát do jednoho koše všechny transakce, třeba transakce pod 1000 euro a tak dále. Potom Eh, potom od definice těch eh, zprostředkovatelů. To je příliš široká definice. Co od nich chceme? Aby prověřili pravost informací pro účely bankovního převodu. No a to je velké břemeno, protože ty to zprostředkovatele nemají stejné informace jako eh, ten, kdo platí. Takže možná, že bychom. A moje poslední otázka, která se týká sankcí. Čteme tu, že maximální sankce může být 10 maximálního ročního obratu. Já myslím, že bychom si měli uvědomit, že když jsme vytvořili ten sankční systém, tak nejdůležitější byla uměrnost. 10% ročního obratu, to je částka, která může vést k úpadku menších bank. Myslím, že se musíme opravdu dobře zamyslet před tím, než eh, takový prach zavedeme. 10% podle mě je vyloženě drastické. Dobrá, děkuji. Stínový zpravodaj Salibe pan Melou není přítomen. Stínový zpravodaj Libe za SAD paní Poskort rovněž musela odjet. Nevidím paní Sophie Intveld za Ekon a Libe za Alde. Tím se dostáváme k zeleným. Já vidím pana Gigolda, který bude hovořit za Ekon a který nahrazuje pana Tavarše. Děkuji vám, paní předsedkyně, ano. Já eh, si řeknu jenom toto. Předložíme pár pozměňovacích návrhů. Podporujeme celkově tu linii této zprávy. Kde, kde máme pana Kirkopat? Podporujeme eh, tedy celkový směr. Jen chceme zdůraznit, že pokud jde o působnost a jednotný identifikátor, tak to se týká společně um, toho, kdo uh, platí, komu je placeno, nemůžeme schovávat identitu za nějakými korporátními strukturami. Dále představíme řadu dalších pozměňovacích návrhů. A pokud jde o čas, tak eh, myslím, že jsme v předstihu. Uvidíte naše podrobnosti později. Paní Sargentini, prosím. Děkuji. Blahopřeji oběma zpravodajům. Obzvláště chci poděkovat panu Kirchhoffovi za vynikající formulace, pokud je o ochranu údajů. Vím, že se snažil zajistit, aby bylo minimální používání údajů, aby se nepoužívaly ke komerčním účelům například. Já samozřejmě bedlivě zvážím možnost ještě dále zlepšit to, co děláte, zvláště pokud jde o orgán ochranu osobních údajů. Ovšem opravdu upřímně řečeno děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní. Pan, by byl na řadě pan Strejček, který však není přítomen. Dále Zagoje pan Klitte a další tu také nejsou. Komise nám sdělila, že se nechce vyjádřit. A tudíž se táží, zda jsou ještě nějací další kolegové, kteří se chtějí vyjádřit. Nezdá se, že by tomu tak bylo. Pak vám tady musím říct něco k lhůtám pro pozměňovací návrhy. Je to poměrně krátká doba s ohledem na ambicioznost spolu s pravodajů kteří o tom mají hlasovat eh, na výboru ještě v tomto legislativním eh, období, tedy přeskoumali toto, bylo to na 9 měsíců svěřeno parlamentu, takže jistě znají, mohu se s tím seznámit, ale chci připomenout poslancům, že i když už předložili pozměňovací návrhy v červenci, jejich pozměňovací návrhy byly anulovány vzhledem ke změně postupu a tudíž by měli předložit znovu pozměňovací návrhy pro obě zprávy do 5. prosince v poledne. Jasné? Nikdo nechce slovo? Já vám děkuji a přeji vám krásný zbytek odpoledne. Thank you, colleagues, and uh... Děkuji, kolegové. A požádám členy Libe, aby zůstali v sále, protože budeme pokračovat v našem řádném zasedání Libe. I yes, Dear colleague, let's continue. Takže pokračujeme. Situace v oblasti eh, základních práv Evropské unie. Poslední bod eh, na našem pořadu jednání. Spravodajem pan Louis Michel. Pan Michel představil svůj, svůj návrh zprávy 3. října, měli jsme slyšení 5. listopadu zástupci, za přítomnosti zástupci evropských institucí, občanské společnosti, Rady Evropy. Zpráva obdržela 371 pozměňo, pozměňovacích návrhů. A nyní vyslechneme pana zpravodaje, pana Michele, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji. Děkuji vám. Chci poděkovat za veškeré pozměňovací návrhy. Myslím, že těchto 371 návrhů vyjadřuje význam, který eh, tato zpráva má. A jaký význam přisuzujeme základních právům v Evropské unii. Chci zdůraznit, že eh, nyní dochází eh, k fázi překladu pozměňovacích návrhů. Zatím je k dispozici pouze anglická verze, další budeme mít k dispozici později. Když jsme začali přeskoumávat pozměňovací návrhy, začali jsme vypracovávat eh, kompromisní návrhy, které vám byly navrženy, v příš- budou, které dostanete v příštích dnech. Eh, chci obrátit vaše pozornost ke skutečnosti, že jakožto zpravodaj, že navrhnout všem stínovým zpravodajům um, ehm, 71 eh, tedy návrhu museli jsme omezit některé formulace vzhledem k limitům té zprávy a něco a Eh, samozřejmě jsme spolupracovali se stínovými zpravodajmi, které spolu podepsali některé podep- pozměňovací návrhy. Zatím mám pozitivní zprávy od SAD, Zelených a GUE, ale nedostal jsem zatím ještě reakce od dalších stínových zpravodajů. V tomto balíčku pozměňovacích návrhů máme návrhy týkající se práv osob LGBT, které jsou, ke kterým se připojili eh, další stínoví zpravodajové a eh, byro interskupiny a tomu jsem, to mě těší. Dále pozměňovací eh, návrhy týkající se osob s postižením. Doufám, že to se setká s podporou vás všech. Viděl jsem, že další poslanci a poslanky eh, setkám se s dalšími poslanci a poslankyněmi a snad se eh, dobereme kompromisu, který bude podpořen všemi poslanci dalšími dále. Stanovisko Ample, čekáme na stanovisko, stanovisko Ample a výboru pro sociální otázky a výbor FEM a Eh, tedy práva žen, práva dětí. Tam doufám, že dojde k, mm, eh, k dohodě všech eh, skupin. Také se počítá s navržením některých kompromisů, pokud jde o veškeré formulace, které byly předmětem pozměňovacích návrhů. V některých případech přeskoumáme pozměňovací návrhy, ale nevidím tam žádné velké problémy a doufám, že to podpoří všechny skupiny. To je případ obzvlášť návrhů týkajících se menšin, Romů, to je sedmnáctka, rasismus a xenofobie, antisemitismus a homofobie, osmnáctka a tam, kde to bude možné, navrhnu kompromisy, které se budou přijatelné většinou na libe. Ovšem, domnívám se, že nebude snadné všechny uspokojit snažíme se samozřejmě podpořit práci komise, pana Barosa, paní Redingové, abychom zajistili ochranu základních práv Evropské unii. Je to založeno na eh, objektivním mechanismu, který bude nepolitický a tudíž je to eh, situace nová s tím, že nesmíme měřit dvojím metrem vůči členským státům, to se týká zejména zemů, které eh, jsou eh, kritizovány ze strany Evropské unie. Myslím, že toto je určitý společný základ, na které, z kterého musíme vycházet. Ale jak řekla paní Bauer, paní Matie a další poslanci EPP, jako stejně jako paní Záborská, pan Skuria, paní Ezaja, tak navrhují eh, vyškrtnout například něco ze z pozměňovacího návrhu, návrhu sedmičky následující znění e s ohledem k projevu pana Barrosa a paní Redingové k EU a právním řádu, tak to chtějí vyškrtnout, nebo chtějí vyškrtnout uh, s ohledem na dopis zaslaný ministry zahraničí, kteří uh, volají po novém mechanismu, což jsou prostě faktické reference, to, to jsou fakta a oni je navrhují vyškrtnout. Já doufám, že nejsme tady eh, v situaci, kdy budeme popírat realitu, to znamená, budeme popírat eh, projevy pana Barosa, paní Redingové, který jsou navíc členy EPP. Eh, oni chtějí taky vyškrtnout zprávu, tedy část 3, 3D o spolupráci s Radou Evropy 3E, o novém mechanismu na ochranu základních práv, celé odstavce 4 a 5, na tatáž témata, šest o dialogu, další o možné změny smluv, osm e, stav základní práv v Evropě, devět o e, e, právním řádu a, a demonstracích, dále o činnosti CIA v Evropě, o právech LGBT, 15 o uprchlících, 17 o Romech, Chtějí tady oslabit uh, tyto formulace také o rasismu 21, o transparentnosti 22, o svobodě projevy 23, o eh, justici a dále o scoreboardu. Takže to je, z toho vyplývají určité otázky vzhledem k filozofickému přístupu EPP k základním právům. To je znepokojící. Nevím, jak můžeme dospět ke kompromisu vzhledem k tak radikální opozici. Uh, a jestli je to tedy oficiální, dobře eh, promyšlená pozice, tak nevím, jak dospějeme eh, ke kompromisu a já nejsem ochoten ustoupit ze svých pozic. Takže v případě, samozřejmě, že můžeme pokusit. Nejsem proti tomu, ale zdá se mi, že to bude složité. Samozřejmě však vám naslouchám, jsem otevřený pokusím se najít kompromis, ale bude to těžké. Třeba nemám problém s tím, že pozměňovací návrhy dalších členů EPP, jako paní Makové, paní Ždanokia, Ždanokia dalších se, s zelenými a tak dále. Ale měly by tam být zváženy ty body, které jsem vám právě vyložil. Děkuji. Děkuji. Mám zde dva členy na seznam paní Jaroka, paní Žaroka. Tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, poděkovat za strašně těžký úkol a já také eh, mm, vím, že došlo k nárůstu celé řady jevů. O tom diskutoval parlament, když jsme jednali o zprávě o lidských právech. A vy tady ukazujete, že skutečně tady jsou velice barovné signály a tendence. Takže odstavec 7. Tady je velice důležité, aby naše diskuze a práce a dialog v institucích byl efektivnější v zájmu občanů a zároveň um, i když jsme v posledních měsících teď Eh, studovali různé materiály komise, různé studie, které eh, byly zadány eh, různým agenturám a podobně, tak musím říci, že teď před volbami lidská práva v podstatě to je téma, kterých, které si uzurpuje celá řada různých skupin, hnutí a odborníků a tak dále, takže my musíme vystupovat k tomu, ale eh, nezaujatě. A hm, proto si myslím, že parlament eh, hm, tento rok vzhledem k volbám eh, má na stole velice důležité téma, a které je důležité pro naše spolupčany, e, především teď v době krize. A jsem ráda, že celý odstavec věnujete těm, kteří jsou extrémně chudí v Evropě a těm, kteří e, e, jsou předětem každodenní diskriminace, a tím nemyslím pouze Romy, ale i ostatní, kteří žijí v podobné situaci jako Romové. Jsem ráda, že i když Eh, rozsah zprávy nám neumožňuje tam do textu dávat ekonomické argumenty, tak jsem ráda, že říkáte, že potřebujeme vystupovat eh, odhodlaněji, tedy my jako komise, myslím my, tedy komise a členské státy a mm, díky této zprávě snad přispějeme k tomu, že mm, eh, osvětlíme ten fakt, eh, že vzhledem i eh, že teď vzhledem k krizi, tak jsou zde oblasti, které jsou extrémně postiženy chudobou a právě proto je důležité, aby evropské finanční prostředky byly využívány tak, jak mají a především ku pomoci těm nejchudším na které se zaměřují naše rozvojové programy v EU. Je důležité, abyste tento jev eh, propojili s faktem, že rasismus, antisemitismus, homofobie, xenofobie a eh, jak si dálady namířené proti migrantům, že to jsou jevy, které musíme řešit mm, eh, v této historické etapě. A proto je velice důležité, myslím, abychom tlačili na komisi a i na radu, aby zajistili, že solidarita a základní práva skutečně budou reflektována i v, při těch ekonomických jednáních a finančních jednáních. V těch částech, které se týkají zákazu segregace, Romů, eh, romských dětí ve školách, tedy zvláštní školy a je třeba, aby komise pochopila, jak eh, důležitá je tato zpráva pro účely směrnice protože eh, realita nám ukazuje, že nejenom ve východní Evropě, ale i v jiných zemích segregace romských dětí ve školách v podstatě eh, trvá, že nedošlo k pozitivnímu vývoji a je třeba to tam jasně říci a jasně říci i, co s tím komise by měla udělat. Děkuji, paní Jaroko, a bylo mi řečeno, že pan Kirchhoff musí odejít velice brzy, takže dám slovo teď panu Kirchhoffovi. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, možná to, co řeknu, asi nebude tak pozitivní. Pan Michel asi ví, že asi on ví, jaký je náš postoj, eh, postoj naší frakce a e, já i přes to, že e, e, je velice stvořilé, že ten text máme v angličtině, za to tedy děkuji, to mi umožnilo si ho prostudovat, za to děkuji, ale jinak mám negativní názor na zprávu, protože já jsem to již řekl několikrát, je těžké eh, říci nebo mít za to, že Evropský parlament snad by mohl se chovat jako porota, jako soud a tedy posuzovat, který stát porušuje jaká lidská práva, která, který ne. My jako politická skupina, my jsme nepředložili pozměňovací návrhy, protože si nemyslíme, že ta zpráva je perfektní. Naopak, naopak, my bychom chtěli odmítnout tu zprávu tak, jak je celou a Víme, že to je správně, z vlastní iniciativy, tak to není možné, ale pro mě nepřijatelné. A některé aspekty úplně nepřijatelné, ty mi vadí strašně moc. Jedna a devět, nový kodaňský mechanismus, který by měl být údajně zaveden 3.1.9 freezing procedure, kdy tedy členský stát, když se pozastaví přijímání zákonů, která údajně poruší základní práva, takže samozřejmě to ukazuje, že v podstatě tady ignorujete princip subsidiarity a nevím, zda vůbec je to právně čisté, možné, a 2.3.3 já nevím Nevěřím, že Evropský parlament by měli možnost intervenovat do rozhodnutí členských států, například uvalovat povinnost vojenské služby, že by měl trestat, že bychom měli jim zakazovat zdali trestat ty, kteří se vyhýbají vojenské službě. A za, nakonec já si myslím, že tato zpráva bohužel mm, se snaží být takovým vánočním stromkem, Eh, takových různých obav, problémů a tak dále, kterými jednotliví členové, tedy autoři, trpí individuálně a politicky. A to jako otázka Turecka a Kypru, nebo jako eh, se, práva reprodukčně a reprodukčně sexuální zdraví. Já si myslím, že to vůbec nemá co dělat v takovéto zprávě a nemyslím, že by bylo vhodné ani rozumné použít eh, zprávu z vlastní iniciativy pro tyto účely. A Samozřejmě eh, ta diskuze by měla být eh, vedena, protože musíme diskutovat o lidských právech, ale to zneužíváno, toto téma, eh, to je politování hodné. Já skutečně, paní předsedkyně, já s politováním to musím konstatovat, já se omlouvám panu Michelovi, který eh, hm, velice obratně píše jinak zprávy, ale bohužel EKR nebude moci zprávu podpořit. Děkuji, pane Kirchoupe, paní Čanoka. Yes. Děkuji, byť jsem byla již eh, avizována předtím. Doufám, že pan Kirkhope bude ještě naslouchat. My respektujeme právo na názor, ale chcete-li být důsledný, pak musíte odmítnout také všechny zprávy a doporučení jin, o jiných státech mimo EU, které předkládáme jako výbor v zahraničních věcí a o nich šlasujeme ve Štrasburku, zejména eh, ve čtvrtek odpoledne. Chcete-li poučovat celý svět, jak se chovat v oblasti eh, lidských práv, tak my sami musíme být dokonalí. A eh, bohužel ta subsidiarita, o níž hovoříte, nás dovedla do situace, kde nejsme tak dokonalí. A ukazujeme to. Naše skupina již eh, sepsala dopis na eh, předsedu parlamentu a to mnohokrát a požadovala eh, zprávy o lidských právech eh, vstažené na jednotlivé státy individuálně. A jsem velmi ráda, že konečně tento, pří, se tento tomuto přístupu dostalo souhlasu i od jiných frakcí, nejenom EKR. Také jsme předložili pozměňovací návrhy. Hovořím zde jménem stínové zpravodajky paní Ulrike Lunáček, která se dnes nemohla dostavit. Ulrike, eh, Louis Tavareš a já jsme spolu předložili pozměňovací návrhy ke zprávě pana Michela. Velmi si ceníme tento text a jsme panu Michelovi velmi vděční za předložení tohoto návrhu. Velmi litujeme, že jsme nedospěli ke kompromisům do dnešního dne, o nichž bychom mohli diskutovat, ale přesto doufáme, že budeme moci úspěšně v práci pokračovat. Já bych pouze uvedla, které pozměňovací návrhy jsme předložili my. K článku 3 tady máme také za to, že aby eh, bylo využito celého potenciálu smlouvy, je nutno spolupracovat s Radou Evropy a také přistoupit k Evropské umluvě a tak dále. A ještě bychom tam chtěli doplnit onu myšlenku o přípravě srovnávacích a syntetických tabulek k jednotlivým zemím. To je náš pozměvací návrh, v němž navrhujeme nový bod do odstavce 3. To je pozměvací návrh Ulrike Lunáček a Luje Tavareše. Tady, a také, aby byly byla vydávána doporučení k jednotlivým zemím o politice dodržování lidských práv a rada může pak schválit tato doporučení i návrhy komise ohledně eh, postupu proti eh, případným porušením lidských práv. To je náš pozměvací návrh, jeden z nich. další bod, doplňující bod k odstavci 3, který eh, navrhujeme doplnit, a sice eh, vytvořit eh, srovnávací mechanismus mezi zeměmi podle vzoru OECD. Dále tam vysvětlujeme, jak by to mělo fungovat. Pokud jde o odstavec 4, který pojednává o tom novém mechanismu navrženém v předchozím odstavci k zajištění, aby základní lidská práva a hodnoty Evropské unie zmíněné v článku 2 smlouvy a v chartě základních práv a svobod. K tomu bychom rádi doplnili ještě několik myšlenek o tom, jak by tento nový mechanismus měl pracovat. Měl by uplatňovat mm, horizontální přístup spolupráce s komisí, s výlučnou prioritou a naléhavostí, koordinace na nejvyšší politické úrovni za účasti všech útvarů komise a eh, mm, mm, při plném dodržování eh, článku 4 Um, Také bychom chtěli ještě doplnit jednu větu k bodu F nebo písmenu F v tom smyslu, že upřesníme ten postup zmrazení, uvedeme, že komise bude konat setkání na odborné úrovni s útvary jednotlivých členských států a neuzavře tuto věc bez takovýchto konzultací a než nebude dosaženo úplného souladu s článkem 2. Také jsme předložili několik pozměvacích návrhů k takzvanému follow-up o účinné implementaci hodnot Evropské unie. Navrhujeme tam nový odstavec 6 písmeno A, pardon, E, ne A, a taky nový odstavec 15. A ohledně mladých lidí, kteří jsou stíháni a odsouzeni eh, k trestům odnětí eh, eh, svobody z důvodu odmítání vojenské služby. My jsme toto téma již pojednávali v předchozích dokumentech, ale je to stále aktuální, proto by se to mělo zmínit i zde. Dále zde máme ten starý problém eh, lidí eh, bez státní příslušnosti. Je to um, projevuje se to v mé zemi i například v Estonsku, opět se to objevovalo i v předchozích eh, zprávách, totiž osoby bez státní příslušnosti a eh, občané třetí státní příslušnosti s trvalým pobytem by měli eh, mít možnost účastnit se voleb místních i celonárodních. A to by mělo tvořit nový odstavec 22 a a dále navrhujeme nový odstavec 24a. Tam navrhujeme právo na přístup k spravedlnosti. Text je také předložen v tomto pozňovacím návrhu. Takže vám děkuji, těším se na další spolupráci eh, s cílem zahrnout do textu tu naše pozměňovací návrhy i kompromisní návrhy a ještě jednou přeji panu Michelovi hodně štěstí do další práce. Děkuji. Mrs. Děkuji, paní Gens. Thank you very much. Děkuji. Děkuji a omlouvám se, mi líto, že pan Kirchhoff um, tedy musel odejít předtím, než se vyjádřím. asi vás překvapí, že můj názor je odlišný ale jistě budeme pokračovat eh, v naší diskuzi eh, o kompromisních návrzích, o této eh, zprávě z vlastní iniciativy. Několikrát jsme se bavili o tom, že v Evropské unii a v evropských institucích jsme poměrně zdatní, pokud máme hájit naše ekonomická pravidla, ale horší to je, když jde o základní hodnoty. Já si nesmírně, cením této zprávě toho, že eh, Louis Michel se snaží pokračovat v některých iniciativách, které byly zahájeny již Tavarešovou zprávou, které iniciovali ministři zahraničí. A je to také příslip komise vypracovat sdělení na toto téma, kde by se tady hovořilo o potřebném rozvoji určitých metod a způsobů ochrany našich základních hodnot, základních práv, které jsou v sázce. Stále více vidíme, že krize podkopává tyto základní hodnoty. Stále více extremistických stran pochybňuje tyto hodnoty eh, a stále více i eh, mainstreamových stran se vydává tímto směrem. Takže je naléhavé je to naléhavé a je třeba něco udělat. Asi nejvýznamnějším aspektem této zprávy Louis Michele je, že, se, že on se snaží v rámci Lisabonské smlouvy nastínit možnosti, které máme, případně jaké změny by byly potřeba do budoucna. Co bychom měli připravit? tedy něco, co zatím není realitou. Kromě dalších aspektů, to je, myslím, jedna z hlavních věcí, kterou vnímám v této zprávě doufám, že eh, se to najde svoji silnou většinu. Souhlasím s mnoha pozměňovacími návrhy, ať už jde o Romy, menšiny, rostoucí diskriminace, xenofobie a tak dále. Já sama jsem předložila mnoho pozměňovacích návrhů, ale kromě těchto pozměňovacích návrhů musíme také zachovat eh, to hlavní poselství této zprávy z vlastní iniciativy. Doufám, že se setká s dostatečnou podporou. Paní Verža. Eh, Já se chci omluvit za spoždění a nemohla jsem si tady vyslechnout eh, Pravda je, ale děkuji nejprve za přípravu zprávy a že zapojil do diskuzí mm, stínové zpravodaje a že sleduje určitou logiku, kterou si vytyčil na začátku. Ano, máme tady problém. Filozofický problém, tedy přístup k základním právům a e, často tedy jaksi je to něco, co se Eh, přehání. Je zde eh, eh, logika vyplývající z Lisabonské smlouvy. Já jsem dříve byla proti, ale teď se snažíme z toho vytěžit to nejlepší. Tam šlo o to zaintegrovat chartu lidských práv. A takže buď souhlasíme s touto logikou, to znamená, že součástí nedělnou se stanou lidská práva, tedy listina, a což je maximální pokrok, a o to se i jsme se snažili v tomto výboru od samého počátku a i vlastně první zpráva, kterou jsme ve věci připravili, což byla vaše zpráva, paní Gál, a tak to jeden přístup, anebo uděláme všechno pro to, abychom Eh, zabránili nějakému pokroku v této věci. Takže to jsou dva logické přístupy, které i zaznívají tady v tomto výboru a vyplývá to i z pozdňovacích návrhů předložených různými frakcemi. Já jsem proto, abychom uplatňovali základní práva a snažili se maximálně mít takovou univerzální vizi, což na to máme samozřejmě všeobecnou deklaraci lidských práv. A je třeba si připomenout, že i všechny členské státy jsou signatáři. A <clears throat> je třeba si říci, ale že najednou někteří s touto logikou nesouhlasí. Já eh, Ehm, jsem pro tuto linii, abychom se drželi této linie, navíc protože některá témata jsou naléhavá, především ehm, jsou zde oblasti, kde je třeba intervenovat a já jsem se poch- proto zde předložila určité pozměňovací návrhy a to především ehm, ve snaze bojovat proti nárůstu xenofobie, rasismu a bojovat proti veškerým formám diskriminace které bohužel znovu ožívají. A také i jsem hodně trvala na otázce přistoupení k Evropské umluvě lidských práv, poněvadž se mi zdá, když si vyslechneme eh, ty různé projevy, že to je otázka týdnu, měsíců a na, teď nakonec jsme na konci funkčního období a zase jsme na mrtvém bodě pořád. A eh, tady za tím, za tím problémem vůbec, aby Evropská unie mohla ratifikovat tuto umluvu, umluvu tak zatím vším stojí právě ta eh, ideologická bitva a ten filozofický přístup k lidským právům. Eh, a já bych nerada, aby ta negativní vize náhodou hm, nepodkopala místo Evropské unie ve světě. Jak řekla paní Žanoka, ve čtvrtek odpoledne je to vždycky dost problematické tady eh, eh, vůbec eh, hovořit vždycky ve čtvrtek odpoledne, hovořit o porušování lidských práv všude ve světě, i když pořád k tomu dochází u nás v Evropské unii. Ano, děkuji, pane Micheli, děkuji. Je několik řečníků samozřejmě řekli to, co jsem chtěl i říci já v podstatě, jak, tak jsem chtěl zareagovat na eh, negativní projevy na adresu mé zprávy. Ano, to je problém filozofický. Nemůžeme zároveň říci, že eh, charta lidských práv, která eh, se stala součástí smlouvy a ke které členské státy musely přistoupit a zároveň nemůžeme říci, že to je něco tedy tak samozřejmě to je ten referenční eh, dokument číslo jedna a zároveň není možné eh, i, jak řekla paní Žářoka, myslím, systematicky se schovávat za princip subsidiarity zároveň. Princip subsidiarity, eh, pokud to má být tedy taková zástěrka. A, a to říkal pan Kirchhoff. No dobře, pokud princip subsidiarity má být takovou zástěrkou vlastně, a um, měl by umožňovat, eh, abychom vlastně my se nějak eh, jak si zbavili eh, té nutnosti respektovat smlouvu, mm, ke které jsme přistoupili, no tak to by nešlo. To přece nelze používat zástěrku alibi subsidiarity pro to, co členské státy dělají doma. A chci poděkovat za Mm, to, že jste pochopili dobře eh, tuto zprávu a když máme předchozí zprávy o základních právech, eh, o aktivitách komise, samozřejmě to musí být pro nás referenční materiál, k tomu se musíme odvolávat, odkazovat, jak říkají paní Verža, přece musíme Eh, přiznat tedy, když už to neplatí, no tak to znamená, že děláme krok zpět. Buď tedy přistoup, jsme přistoupili k chartě eh, lidských práv a tak jsme k ní přistoupili, a nebo řekneme, no tak budeme ignorovat eh, obsah té charty a řekneme, no to není žádná referenční hodnota, to nemá žádnou právní sílu, žádnou institucionální sílu, tak no to přece nemůžu, samozřejmě nemůžu bránit tady oportunistickým hrádkám, ale nelze uniknout odpovědnosti a ta odpovědnost vyplývá z toho, že jsme přistoupili k hodnotám. Evropská unie o hodnotách. A pokud nechceme tedy vytvořit systém, mechanismus, který by umožňoval prověřovat, zda někdo respektuje či nerespektuje ty hodnoty, no tak já, když mm, někdo tady mluví o otázce ústavnosti nebo institucionálnosti naší činnosti. No, z definice věci parlament nemůže e, přece si zakázat, e, že to nebude prověřovat, že se tím nebude zabývat. To ne. A tady je něco, co možná asi bylo špatně pochopeno a mě to šokuje. Tady teď se mi říká vlastně vaše zpráva. Ano, to stojí za kritikou některých. Vy politizujete diskuzi. Ne, to je úplný opak. Omlouvám se, to je opačně. Když se používá princip subsidiarity jako argument, no tak to znamená, že politizuje se. Já nechci tady někoho šokovat, ale vlastně vy vulgárně politizujete celou tu diskuzi. Subsidiarita přece v tomto případě se nemůže používat, protože buď respektujete eh, listinu základních práv eh, a víme, co to je respektovat nebo nerespektovat, buď se to dodržuje nebo nedodržuje. To přece je jasné, to je flagrantní, když někdo dodržuje nebo nedodržuje. A tady víme, že v některých zemích měli problém. A jak řekla paní Verža, ano, budeme mít problémů více a více v některých evropských zemích. A já hodně Mm, se tím zabývám i na mezinárodní scéně, v Africe a v zemích AKT a tak dále. A skutečně potom mě docela jaksi eh, trapně, když něco vytýkáme našim partnerům a jsme schopni si udělat pořádek doma. To podkopává důvěryhodnost našich institucí, to jsem tím chtěl říci. A já jsem se snažil tedy pro toho kompromisy, a říkám to tady Eh, natvrdo eh, nepůjdu tak daleko a až tak daleko, až bych tedy přešel svoje limity a přišel o svoji duši. Tu nezaprodám. A možná budu radikálnější, ano, ale já, pro mě eticky je to přijatelnější, když budu radikálnější. A kdybych měl e, pro, zaprodat duši kvůli nějakému kompromisu, tak to ne. A paní Jaroce chci říci, že jí děkuji za to, co řekla, protože ano, to je důležitý aspekt celé problematiky. Ekonomická dimenze, chudoba a tak dále. To je pravda. Máte pravdu. To má přímý vztah se základními právy. Nicméně to samozřejmě nemůže nikdo popírat. Takže to je moje eh, stanovisko a já se budu snažit maximálně o kompromisy, ale ne tedy kompromis pro kompromis, to ne to bych nechtěl tedy. Já se nechci zdiskreditovat, to neudělám. Skutečně, tady nechci o tom bez nějakou hádku, ale když vidím některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které se týkají eh, jak si té substance, eh, té samotné podstaty lidských práv a charty lidských práv, No tak já, milí kolegové, no tako, ty, kteří předkládají takovéto pozměňovací návrhy, no tak zjevně nechtějí žádný kompromis. Nechtějí dohodu, no, protože chtějí eh, pokračovat v těch svých oportunistických hrách a <clears throat> nerespektovat to, co je v chartě lidských práv. Jenom jak si chtějí, jak si mm, Mm, jak se utvrdit v té své politické, já bych řekl, i morální pozici, ale my chceme respektovat literu i ducha toho, co jsme eh, odsouhlasili nebo k čemu jsme přistoupili, i když ne všechny země k tomu přistoupily, to musím připomenout, ale to je špatné pro imič Evropy. To je potom imič, eh, který eh, jaksi je Eh, velice zavrženíhodný a pokrytecký. Děkuji. Uh, well, uh... Děkuji. For closing this afternoon. Děkuji a v závěru této odpolední schůzi chci ještě oznámit, že hlasování o této zprávě proběhne ve výboru LIBE 16. a 17. prosince v těchto dnech a příští schůze Libé proběhne v podobě informační schůze a ta se bude konat eh, mezi 15. a 16. 30, 16. hodinou 30. minutou a děkuji vám za účast. Přeji hezký večer.